předsedů a kvestorů nebyla nutná, navrhuji, abychom posunuli začátek další schůze na 20. hodinu. Máte někdo něco proti tomu? Nemáte, takže schváleno. Do 20. hodiny přerušuji zasedání. Well done. so, so, so, so, so, so, so,